Otwieram posiedzenie. Ogłaszam wznowienie sesji. Zahajuji zasedání. Zahajujeme zasedání, které bylo přerušeno 17. prosince 2009. A s velkým smutkem vás musím informovat, že paní Pilar Juárez Boal, eh, místo ředitelka naší mise v Haiti, eh,